Stanovisko prvního čtení čtení a stanovisko komise, bude to v zápise a od zítřejšího data potom bude běžet tříměsíční lhůta.